Meine Damen und Herren, ich darf Sie äh, alle, nein, alle nicht, aber einige. Dámy a pánové, dovolte, abych vás zde srdečně přivítal. Jsem rád, že někteří už přišli včas. A navrhuji takové pravidlo. Pokud se někdo už nyní chce přihlásit o slovo, tak ho dáme na seznam řečníků, abyste měli možnost dostat se na řadu jako první. Protože kdo přichází poslední, by neměl mít slovo jako poslední, takže pan Enčor se přihlásil, pan Girek. Takže to uděláme takto, abychom lidi motivovali, aby chodili včas. Děkuji vám a hlavně vítám naši paní komisařku, paní Gerion Kvinovou. Jsem rád, že jste přišla mezi nás v pravý čas a v pravou chvíli, abyste nás informovala o významných projektech, které nás čekají. Děkuji také za to, že se dozvíme o jednom projektu o něco dříve. Něco se bude také prezentovat zítra v tisku, takže prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, když jsem tu byla naposledy ve výboru ITRE, tak jsem si kladl otázku, jaké to bude sedět vedle vás nahoře. A je to skutečně příjemné. Chci vám poděkovat za tuto možnost si vyměňovat názory o pracovním programu Komise na rok 2010 v oblasti výzkumu, inovace a vědy. Pracovní program Komise na rok 2010 v částech, které se týkají vědy, inovací a výzkumu, připravuje významné iniciativy pro splnění strategie 2020 pro chytrý, udržitelný růst. Tyto iniciativy jsou stanoveny společně s evropskými vládami, abychom prosadili části týkající se výzkumu a vývoje v oblasti tedy v této oblasti z programu 2020. Byla se jmenována předsedou komise Jose Manuelem Barosem, abych vytvořila tento plán výzkumu a vývoje a budu předsedat ta skupině komisařů, kteří se zabývají inovačního řetězce. Všichni relevantní subjekti, subjekty v této oblasti od výzkumu k prodeji budou předkládat hmatatelné návrhy, které by mohly být zahrnuty do tohoto plánu. Chci znát názory jednotlivých politických skupin v Evropském parlamentu, které jsou zastoupeny ve výboru ITRE, jak bychom měli postupovat s tímto plánem. Naléhavě potřebujeme definovat a odstranit všechny zbývající překážky k vytvoření jednotného trhu s inovacemi. Předseda Barroso hodlá předložit plán summitu lídrů EU v říjnu, který se soustředí na výzkum a vývoj a na tyto otázky. Musíme navrhnout jasná opatření, která budou vyžadovat podporu na nejvyšší úrovni, abychom z Evropské unie vytvořili čelné místo výzkumu a vývoje ve světě. Tento plán je klíčový pro vytváření pracovních míst a pro úlohu Evropy ve světě. A věřím, že naleznu podporu v Evropském parlamentu, aby tyto kroky byly úspěšné. Plán se bude soustředit na následující cíle. Soustředovat výzkum a inovace na hlavní společenské výzvy, kterým Evropa i svět čelí, které jsou prioritami pro politiky a které představují velké možnosti pro trh. To zahrnuje klimatické změny, energetická bezpečnost, potravinová bezpečnost, zdraví a starnoucí populace odstraňovat všechna úzká místa, která brání volnému pohybu znalostí, které brání vytváření společného trhu inovací a výzkumu, zajistit, že novátorské společnosti, zejména malé a střední podniky, budou mít přístup k financování a slibné myšlenky se prosadí na evropském a světovém trhu. Plán se bude opírat o široké chápání inovací zajisté opřené o výzkum, ale také zahrnující další typy inovací, business modely, koncepce a marketing a inovace v oblasti služeb. Bude pokrývat každou fázi inovačního řetězce od konstrukce až po uvedení na trh. Abychom vyřešili zásadní problémy, které souvisejí s hlavními společenskými výzvami, plán popíše první soubor strategických iniciativ, které nazveme Evropská inovační partnerství, kde budou programy výzkumu a vývoje a další opatření, jako jsou veřejné zakázky, normalizace a regulace. Jde o ambiciozní kroky, co se týče rozsahu i dosahu nebude to jenom další iniciativa vedle stávajících iniciativ, jako jsou společné technologické iniciativy, společné programování, PPP, Evropský plán obnovy a Evropské technologické platformy. Naopak, budou vycházet ze stávajících iniciativ a dojde k jejich integraci tam, kde je to vhodné. Důrazně podporuji kroky, které směřují k podpoře zapojení soukromého sektoru v projektech inovace vědy a výzkumu. Jsem přesvědčena, že Evropská investiční banka a Evropský investiční fond dostanou významnou úlohu při financování programů v oblasti výzkumu, inovací a vědy. Tu významnější úloha pro soukromý sektor pomůže Evropské unii dosáhnout 3% cíl u financování výzkumu a vývoje v rámci programu 2020. Je správný čas pro meziinstitucionální diskusi o zjednodušení. Výzkum a inovace jsou jádrem iniciativy Evropa 2020. Základní iniciativy budou vyžadovat jasné cíle a nástroje, konzistentnost a stabilitu pravidel a rychlost i odlehčené administrativní postupy, zjednodušení financování výzkumu a vývoje vyžaduje znovu vyvážení důvěry a kontroly a také zamezit přílišnému riziku. Evropská unie nemůže jednat sama. Potřebujeme dohodnutý přístup a potřebujeme i podporu Evropského parlamentu. Pokud máme zjednodušit fungování financování výzkumu a vývoje v Evropské unii. Hlavním cílem sdělení o zjednodušení, které bude oficiálně schváleno Evropskou komisí zítra, je otevřít mezi institucionální diskusy v této oblasti. Ve sdělení prvky zjednodušení jsou předloženy ve třech hlavních proudech. První oblast se týká opatření, která mohou být realizována v rámci současného právního rámce. Druhá oblast řeší změny pravidel a zachovává současné, současný systém vkladů a nákladů. A třetí představuje hluboké změny v modelu financování směřující k přístupu opřeném o výsledky a paušální výplatě prostředků. Vzhledem k potřebě zabrání podvodu i tyto mechanismy jsou ve sdělení. Vzhledem tomu, že sdělení neobsahuje legislativní návrhy, jsou to spíše možnosti pro zahájení diskuse. Konkrétní hodnocení rizika a strategie budou součástí hodnocení dopadu pro následné legislativní akty. Jak už jsem naznačila při slyšení v parlamentu v lednu, plně podpořím iniciativy, které směřují ke svázání národních programů, k dalšímu posílení spolupráce národního i evropského výzkumu. Musíme spojit naše prostředky, abychom řešili společenské výzvy, které žádný členský stát nemůže řešit sám. Evropský výzkumný prostor může být vytvořen pouze, pokud se k tomu zavážou všechny členské státy. 95 veškerého financování v oblasti výzkumu a inovací vědy přichází z 27 států přímo. Ale musíme zamezit zdvojování, překrývání a roztříštění výzkumné snahy, abychom zajistili maximalizaci příležitostí, které se objevují pro veřejně podporované programy v oblasti výzkumu, vývoje a vědy. Vítám iniciativy španělské vlády během předsednictví, aby se postoupilo v, při zprostředkování mobility výzkumníků, a aby, aby také byly dostupné zdroje financování. Za těmito účely Evropská komise spustila nástroje předem určené pro výzkumnou, výzkumný prostor a to umožňuje vytváření sítí a spolupráci mezi národními programy. Tyto nástroje sahají od systému Euronet, který má vytvořit lepší možnosti pro networking, až po iniciativu podle článku 185, kde je možná plná účast společenství ve společném programu, který je vytvořen několika členskými státy. V posledním roce členské státy šly o krok dál, pustili se do politického procesu společného programování. Společné programování představuje partnerství mezi členskými státy s podporou Evropské komise a cílem je řešit základní společenské výzvy skrze společný veřejný výzkum a související kroky. 15. dubna Evropská unie spustila první společnou iniciativu v oblasti programování spuštěním celoevropské výzkumné strategie pro řešení neurodegenerativních chorob, jako je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba. Zde je přímá úloha pro strategii 2020. Evropská komise schválila tři nové návrhy pro společné iniciativy v oblasti programování a zahrnují zemědělství a klimatické změny, kulturní dědictví a globální změny, nová výzva pro Evropu a zdravá strava pro zdravý život. To by měly být základy evropské iniciativy. Jejich realizace dá možnost eh, zkoumat, jak společné programování může co nejúčinněji zapadat do dalších politických nástrojů. Sedmý rámcový program je největším výzkumným programem z veřejných financí na světě. Rámcový rozhodnutí rámce programu předpokládá pro 2010 průběžné hodnocení, abychom dosáhli nezávislého vyhodnocení naplňování rámcového programu až dosud. Expertní skupina, která proto byla jmenována, bude analyzovat realizaci tohoto programu a opře svou analýzu o široce koncipované doklady a důkazy, vnější studie, statistiky, vlastní pohovory, analýzy a také národní studie o dopadu. Přejeme si vyhodnotit silné stránky a slabiny rámcového programu 7. Chceme vědět, které části toho programu fungují dobře a které nefungují nebo fungují špatně. A chceme také definovat prostor pro zlepšení. Budeme analyzovat velmi pečlivě jak můžeme zlepšit zapojení malých a středních podniků v rámci rámcového programu 7. A jsem stejně znepokojen jako členové vašeho výboru, kde o malé zapojení malých a středních podniků do evropských výzkumných programů. To se musí změnit do budoucnosti. Závěrečná zpráva je očekávána v září či říjnu a komise v listopadu či prosinci oficiálně zareaguje na výsledky expertní skupiny a toto sdělení bude následně projednáno s Evropským parlamentem. Než zakončím svůj výklad, chtěl bych ohlásit, že vědci ze společného výzkumného střediska předloží od 4. do 6. května zde v Evropském parlamentu výstavku posledních eh, výsledků jejich výzkumné činnosti. Věřím, že členové vašeho výboru budou se moci zúčastnit výstavy a uvidí na vlastní oči výsledky významné práce společného výzkumného střediska. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Poslední informaci bych jenom doplnil, že náš výbor příští týden také někdo navštíví z této oblasti, takže vás srdečně zveme na onu výstavu i na rozpravu v našem výboru. Ale nyní máme možnost rozpravy s paní komisařkou. Jako první se hlasí paní Savela. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. A děkuji, paní komisařko, že jste mezi nás zavítala. Je to čest a jsem ráda, že jsem mohla vyslechnout váš program v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Dovolte, abych řekla následující. Co se týče vědy, vědy, výzkumu a inovací, tak nemáme zatím žádný systém, který by e, změřil výkonnost projektů a programů, e, které jsou výsledkem e, unijní politiky v této oblasti. Komise odpověděla na zprávu účetního dvora, eh, která se zabývala eh, tímto tématem a znovu a znovu eh, komise uznala potřebu koherentnějšího a systematičtějšího užívání ukazatelů, kteří by byly, které by vycházely z výkonnosti. Existuje Eh, například ve Spojených státech iniciativa Star Metrics, která měří eh, vlastně vědeckou eh, úspěšnost či výkonnost výzkumu a rozvoje. Chtěla bych se vás zeptat, paní komisařko, zdali by tady měl existovat nějaký mechanismus na úrovni Evropské unie, který by zajišťoval pro nás jako legislativce nutné vstupy, nutné informace, Eh, pro naši eh, práci eh, v oblasti vědy, výzkumu a, a inovací. A když hovoříte o společných programech, nemyslíte si, že toto je jedna z oblastí, kde bychom možná mohli více hledat možnosti spolupráce mezi Unii a Spojenými státy a podporovat Eh, výzkumné, transatlantické výzkumné pracoviště. Děkuji. Děkuji, kolega Dudy. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, eh, vítejte mezi námi. Vy jste, eh, když jste přišla Eh, na slyšení oznámila, co máte v úmyslu činit. Bylo to jedno z nejlepších eh, slyšení, které eh, tady bylo. Každopádně jsme očekávali, že budete potvrzena ve funkci a ještě dodatečně vám k tomu blahopřeji. A teď k tomu tématu. Kontrola auditů ohledně výzkumných pracovišť. Ty výsledky jsou velmi politováníhodné já si myslím, že náš parlament vytvořil také s Evropskou s výborem pro rozpočtovou kontrolu společnou pracovní skupinu. Včera jsme měli jednání obou výborů a domnívám se, že se tady objevuje určitá možnost politického koncensu, tak abychom se z této situace vymanili. Já budu možná trošičku upšírný, ale jde o to, že ty kontroly auditů se zatím, zatím staví Evropskou unii do špatného světla, světla a e, tato e, situace bude velmi na obtíž, až budeme e, chtít vyjednávat s členskými státy větší komunitarizaci příspěvků na vědeckou a výzkumnou práci do budoucna. Všichni s tím asi trošičku souhlasíme, ale v podstatě tady jde o to si uvědomit, že problém nepředstavuje představuje budoucnost. Problém představuje spíš eh, ta minulost. Je třeba najít eh, ty vzory, které by nám umožnily se z té situace nějak dostat. Já bych vám chtěl položit několik otázek. Nejprve eh, k ochranným známkám. Jaký máte názor na eh, ochranu eh, tedy naší, eh, výsledku naší vědecké práce? Co si myslíte o Evropském úřadu pro ochranné známky? A druhá otázka se týká projektu ITER a celého toho velkého z tématu energetiky. Jaký máte názor na ten projekt ITER? A za třetí, jak vidíte Eh, tu skutečnost eh, toho propojení. Vy jste řekla, že budete předsedat určité skupině eh, komisařů a teď jde o to, jak zajistit soudržnost mezi jednotlivými těmi oblastmi evropské politiky, ať už se jedná o energetiku, výzkum, vývoj, obchod a tak dále. Kolega Gírek. Děkuji, paní komisařko. Já mám takový dojem, že Evropská komise v řadě případů dává přednost takzvané politické vůli e, před e, skutečnými výsledky vědy a technologie. A uvedu takový příklad. E, otázky klimatických změn. My jsme přijali jednu z hypotéz, eh, která je nicméně nebezpečná pro naší ekonomiku. Takže my bojujeme proti klimatickým změnám. A já se teď chci zeptat, zdali nemáme naše vlastní vědecké pracovníky v Evropské unii, eh, kteří prostřednictvím společného vědeckého programu by mohli zkontrolovat eh, a analyzovat tuto hypotézu Eh, která je předmětem čtvrté zprávy ICCP eh, a která se týká toho nadměrného množství CO2. Eh, tady probíhají různé vědecké scénáře. Další věc. Dnes jsem slyšel, že velmi drahý program Galileo může skončit jako úplný propadák, což my tady nemáme skutečné Eh, úspěšné vědce, eh, kde je problém? Rusové už mají GPS. Další věc, připravujeme různé projekty a různá doporučení a pravidla, která se vztahují k limitům emisí CO2, například pro automobily a další vozidla. A technicky to prostě není e, proveditelné. Každý vědec je přitom schopen to e, vypočítat, takže možná bychom mohli najít jiné, lepší metody, jak dosáhnout výsledků. Jiné téma. Hovoříme o nutnosti rozvoje malých a středních podniků. Nicméně systém, ve kterém zajišťujeme z intelektuálního hlediska, e, z hlediska duševního vlastnictví tyto malé a střední podniky, podporuje rozvoj Děkuji. Další je Charles Chichester. Děkuji, pane předsedo, a dovolte, abych se připojil ke kolegyním a kolegům, kteří víta, uvítali paní komisařku v našem výboru. E, také se chci omluvit, že jsem přišel až v polovině vaší prezentace, takže pokud bych se ve svých otázkách zmínil o něčem, o čem vy jste již hovořila, e, tak se omlouvám a jenom bych vás požádala, aby se to případně ještě rozvedla. Eh, pan Udy hovořil o zjednodušení. Já bych se k tomu chtěl připojit. Eh, zjednodušení, eh, co se týče těch překážek, které stojí především před malými podniky, které se chtějí účastnit rámcových programů. A chci se zeptat, zdali, i když už teď, i když je zatím dost brzy, jste si utvořila představu, zdali by se ty věci nemohly, jak by se ty věci mohly e, zajistit na obou stranách. Na jedné straně chceme zjednodušení e, pro malé a střední podniky, především na druhé straně chceme pevnou kontrolu finančních prostředků. Myslíte, že se to dá nějak sloučit? Za druhé, koncept takzvané excelence. Máte nějakou představu, e, zda se dá už teď říct, zdali tato koncepce vedla k nějaké změně přístupu k evropským výzkumným programům problémů, zdali zas, eh, se dá hovořit eh, o tom, že přijetí tohoto programu k něčemu vedlo v sedmém rámcovém programu. Děkuji. Přehlédl jsem kolegu Enču, který se hlásil na začátku. Já bych chtěl poděkovat paní komisařce za strukturovaný dialog týkající se vědy a výzkumu. Věda a výzkum je součástí hlavních iniciativ Inovační unie v rámci strategie 2020 a představuje názor komise i rady. Řešení pro výzvy před naší společností se týká energetické efektivity a také demografických změn. rada udělala krok ku předu a schválila ustanovení týkající se společných investic až do výše 3 HDP. Tento cíl je životaschopný v některých členských státech, ale nikoli v nových členských státech. A hrozí, že 2 HDP představují soukromý příspěvek, že tohoto cíle nebude dosaženo z důvodu nedostatečné výzkumné infrastruktury, která by mohla přilákat tyto prostředky. Nedostatek infrastruktury je vyvolán ve většině zemí nedostatkem a e, nedostatky z pramenícími z komunistického období a období po, tedy období přechodu po komunistickém období. A je třeba, aby Tyto prostředky mohly být převedeny z eh, rámcového programu 7 do rámcového programu 8. Uvedu stručný příklad, který je výmluvný, co se týče schopnosti nových členských států absorbovat eh, evropské prostředky. Rumunsko, Bulharsko a Polsko si zajistili příspěvky z EHS ve výši 63 milionů euro do do října 2008 na pro, projekty v rámci v rámci programu 7. Celková populace těchto zemí je 67,2 milionů. Můžeme to srovnat eh, s příkladem Francie, která má 63,8 milionů a absorpční, absorpci 517 milionů euro na 300 65 výzkumných projektů ve stejném období. Proto kladu paní komisařce následující otázku. Jak bude komise řešit problém nedostatku výzkumné infrastruktury v některých členských státech, aby měli rovnou možnost mít přístup k prostředkům z rámce programu 7 a 8 do budoucnosti. Budou alokované prostředky stejné vzhledem k tomu, že tyto státy nebudou schopny absorbovat dostatek prostředků z hlediska nedostatečné infrastruktury. A bude komise podnikat konkrétní kroky, aby pomohla těmto zemím rozvinout svou vlastní infrastrukturu. Děkuji. So, danke sehr. Ähm, jetzt habe ich eine ganze... Děkuji. Tak, byla toho celá řada. Možná, že bychom mohli být stručnější. Další se hlásí paní Kavalio. Děkuji, pan předsedo, děkuji, paní komisařko, za velmi podrobný program. Dovolte několik poznámek. Jsem velice ráda, že jste eh, rozšířila definici inovací. Nicméně bych ráda, kdyby jste také k tomu ještě připojila sociální inovace, co je velice zajímavá koncepce, která by měla být zahrnuta do definice inovací obecně. A v tom eh, zjednodušení financování výzkumu, tam uznávám skutečnost, že jste oddělila opatření, která mohou být implementována v rámci stávajícího nařízení na jedné straně a ta opatření, která vyžadují hluboké změny finančního nařízení. To je velice pragmatický přístup, alespoň některá opatření eh, mohou být okamžitě uvedena v chod po té, co budou přijata. A to se také týká tématu, které jste následně rozvinula, to se je, týká nástrojů. Pokud chceme výzkumný prostor, evropský výzkumný eh, prostor, tak potřebujeme zjednodušené nástroje, ty jsou příliš zatím komplexní, používají se, ale je to obtížné. Takže tady je před námi velký úkol zjednodušení včetně oblasti tedy nástrojů pro společné programování. A má poslední připomínka Evropská unie skutečně potřebuje přetavit ty výsledky výzkumu do určité ekonomické eh, hodnoty. Vy o tom hovoříte velice komplexně, nicméně nebude inovace, pokud nebude výzkum a vysokoškolské vzdělávání, ale to už zase není, eh, či jenom částečně ve vašem portfoliu. Takže potřebujeme mít skutečně excelentní, kvalitní výzkum a musíme eh, tedy komisi a v eh, Unii obecně eh, udržovat výzkum mezi eh, prioritními oblastmi. A toto jsem si tak úplně neuvědomila, že by z vašeho vstoupení vyplývalo například Evropské výzkumné centrum a další iniciativy, tak za to případné doplnění děkuji. Kolega Lamberts. Děkuji. Paní komisařko, já ještě zopakuji trošičku eh, to, co jsem řekl včera, když jsme se sešli s výrobci. Co se týče eh, politiky, výzkumu a inovací, tak myslíme, že je třeba jít cestou eh, plnění eh, omezených, ale velmi ambiciozních společenských cílů. Omezených proč? Protože si nemůžeme dovolit nějak příliš rozmělnit ty poměrně malé zdroje napříč všelijakými početnými projekty a iniciativami. A myslíme si, že musíme být dostatečně stateční na to, abychom prováděli udělali selekci. Za druhé musíme být ambiciozní, protože nám jde, nejde o druhé místo. Chceme být první a pokud chceme být první, tak musíme skutečně mířit vysoko. A pak musí to být cíle společenské, asi se se mnou shodnete, že ty musí být vedeny výzkumem a samozřejmě musíme plnit ty závazné e, cíle, minus 20%, to je krásné, ale musíme jít ještě nad e, tento rámec. Musíme se pokusit. Pokud se nám to nepodaří, dobře, ale měli bychom e, být odvážnější. A potom e, efektivnost zdrojů na výzkum, to je součást cíle 2020. A pak vše to, co se týká stárnoucí populace, to je také klíčové. Takže nám jde o řešení. Chceme prostě ne nějaké oddělené Eh, části, oddělené eh, díly, ale chceme cíl. A ještě dovolte jeden aspekt, otevřenost. Musíme nalézt tu správnou rovnováhu mezi tím, že budeme odměňovat inovace, k tomu samozřejmě potřebujete práva duševního vlastnictví, ale nechceme vstoupit do nějaké příliš úzké koncepce těchto práv duševního vlastnictví, tak, aby eh, ty výsledky výzkumu nezůstaly někde v šupleti či na poličkách a někdo s tím nic nedělal. Takže rovnováha, ta je zapotřebí, potřebujeme také otevřenost a vyvážit eh, ty, ten, ty, to sledování cílů s eh, otázkou práv duševního vlastnictví. A z našich prvních diskuzí musím říct, že mám plnou důvěru v to, co děláte a chci vás v tom podpořit. Angelika Nibler. Angelika Nibler. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice ráda, že jste mezi nás zavítala, paní komisařko, a můžeme s vámi vést rozpravu. Já si také vzpomínám na vaše slyšení a jsem velice ráda, že jste eh, takovou angažovanou zastánkyní vědy a výzkumu. Chtěla bych pohovořit o třech tématech. Za prvé gratuluji vám, že tak angažovaně zítra předložíte své návrhy na zjednodušení. Je to skvělá věc, ještě ten dokument neznám, ale už se těším na to, až si ho přečtu a jistě přijde také celá řada podnětů a zodpoví to řadu otázek, které položil i pan kolega Chichester v souvislosti se snižováním byrokratické zátěže. Zde bych se také připojila ke kolegovi Odimu, Jde o to zjednodušit postupy a také finanční pravidla. Je jistě možné prostřednictvím nejrůznějších nástrojů, programů a iniciativ, které k dispozici máme, zvolit jeden režim postupu a ne pro každý program a iniciativu formulovat nová pravidla. Takže tam, kde je to možné, jít cestou harmonizace a tam, kde to možné není, mít co nejjednodušší pravidla to bychom potom pro naši vědeckou obec jistě udělali mnoho dobrého. Dovolte mi ještě dvě témata. To první, tím, že cestuji hodně mimo Evropu, tak zjišťuji, že doba evropského výzkumu ještě není tak spopularizovaná, jak si přejeme. Chceme mít v Evropě nejtalentovanější mozky, ale potom zjišťuji, že Eh, evropský prostor výzkumu je něco eh, relativně neznámého. Jednotlivé univerzity, vysoké školy jsou možná známé, ale Evropa jakožto pojem vědecké komunity první kategorie ještě není úplně zakotvená. A proto žádám i vás a vaše kolegyně a kolegy, kteří eh, spravují komunikační rozpočet, aby také použili finance k tomu, aby dělali reklamu evropské vědecké obci i mimo Evropu, tak abychom oslovili talentované vědce a nadchli je pro naše programy. Z stran vědecké obce také slýchávám, že programy Marie Curie budou v rámci 8. rámcového programu kráceny. Zde chci jasně říci, že právě výměné pobyty v rámci programu Marie Curie jsou skutečně výborné a ráda bych se dozvěděla, jestli v této oblasti něco plánujete nebo ne. A poslední téma, společné programy, to je podle mě dobrá iniciativa, taky z diskuse s poslanci z našich zemí chci říci, že tam na společné programy pohlížejí velmi kriticky a proto se chci zeptat, jak pomoci tomu, aby se toho kolegové tolik neobávali a aby se neobávali problematiky duševního vlastnictví, že se tam Evropa vměšuje do věcí, které jsou ve způsobilosti vnitrostátních orgánů. Tak tomu, když byste něco mohla říci, děkuji. Kolega Galante? Děkuji, paní komisařko. Já mám konkrétní otázku. Já jsem působil při přípravě 6. a 7. rámcového programu zde v parlamentu, ale také se doma člověk setkává s různými vědci a výzkumníky a podnikateli. Během 7. rámcového programu jsem organizoval konferenci, kde byli zástupci z malých a středních podniků a hospodářské sféry a Diskutovalo se tam opět o zjednodušování. Neměli bychom o tom mluvit paušálně. Zjednodušení je vždy dobré, ovšem musíme se podívat, kam jdou peníze daňových poplatníků. Nicméně, tam byli zástupci eh, různých institutů. Jeden říkal, je to příliš složité a druhý mu řekl, ne, když se na ten systém zvyknete, tak se to dá zvládnout. Myslím si, že u velkých podniků, které mají velká oddělení vědy a výzkumu, tam to problém není, ale co se týče malých, středních a těch nejmenších podniků, tam je celá řada inovativních podniků, kde je tři až pět lidí. Jeden musí získávat zakázky, druhý se snaží získat finance a pak tam má ještě někdo bádat. Přece jen, ještě by tam také někdo měl pracovat a měli bychom přemýšlet o tom, abychom nevyhradili pouze určitá procenta eh, financí pro tyto podniky, ale pomoci jim také, aby tyto finance čerpaly. A jsou instituce, které by těmto podnikům mohly pomoci, ale ty to také neudělají zdarma. Takže zde bychom si měli rozmyslet, jak, jak v tomto postupovat. Konkrétní příklad, doufám, že už je to vyřešené, asi před rokem mě informovala jedna vědkyně, že se nebo vědec, že se účastnil vypsaného řízení a byl odmítnut. Pak se ukázalo, že potřeboval asi šest oponentů, ale dostavilo se jich jenom pět a proto byla jeho žádost zamítnuta. A myslím, že to je skutečně frustrující a v budoucnu by se něco takového opakovat nemělo. Kolegyně to je. Paní komisařko, chci vás především pozdravit jsem zde. Lituji, že se musím vracet k otázce, která již byla zmíněna řadou kolegů, ale pochopíte určitě, že trváme na tom, že jde o klíčovou otázku. Jde o zjednodušení a, a revize administrativních a účetních norem. Jsem již pět let poslankyní a mám pocit, že i naše nejlepší nápady, naše nejlepší iniciativy, když jsou spuštěny do, na tak dlouhou cestu, ztrácejí svou efektivitu. A proto Evropa není příliš důvěryhodná. Jsme citliví na nárůst zdrojů na výzkum a jsme připraveni se pustit do rozpočtové bitvy, ale musí to jít ruku v ruce s pokusy o změnu. Dnes jsme slyšeli velmi zajímavé slyšení E, ve výboru pro rozpočtovou kontrolu, kdy jsme zkoumali podrobně tyto otázky. Zjistili jsme, jaké jsou problémy, jaké potíže se vyskytují a víme, co je třeba udělat. Alespoň tedy víme, jaké alternativy se nám nabízejí. Diskuse byla zahájena, vaše sdělení nám poskytne prostor pro diskusi, ale nevíme, kdo má udělat první krok. Zřejmě to má být komise právě tímto sdělením, které nastartuje diskusi ale ve skutečnosti si přejeme, abyste byla velmi konkrétní a velmi rozhodná. Náš důraz ukazuje, že očekáváme mnohé od eh, vaší práce a od výsledku, který byste měla dosáhnout. Eh, dovolím si ještě dvě poznámky. Za prvé, některé věci lze změnit. Eh, není třeba zázraku, nic mimořádného, ale pokud je žádost o přístup je příliš složitá a malé a střední podniky i výzkumné ústavy se do toho nepustí, protože je málo pravděpodobně, že uspějí, tak to zjednodušme, změňme to. Není třeba další legislativy. Pokud existují terminologické problémy, tak připravte návod, připravte manuál. Pokud eh, se liší na jednotlivých ředitelstvích eh, informační systémy, tak ten problém vyřešte. A potom se můžeme bavit o nařízeních finančních a účetních. Proto se na vás obracíme. Hovořili jsme o společných programech a tady od pravidel přicházím k obsahu, ale bylo by dobré mít další prostředky, abychom dospěli ke kritické váze, protože soustředění, veškeré úsilí je klíčové. Je třeba přesvědčit státy, aby se podíleli na jednom programu, například týkající se Alzheimerovy choroby. A to vyžaduje další zdroje. Děkuji. Kolega Mecaros. Kolega Mecaros. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, děkuji vám, že jste nás zde informovala také o sedmém eh, rámcovém programu pro vědu a výzkum a o tom, že probíhá jeho analýza jsme velmi zvědaví, jak tato analýza dopadne. Nezajímají nás pouze výsledky, to znamená, jak jsme použili prostředky, ale tato vlastní analýza by mohla posloužit jako základ pro osmý rámcový program. Mohli bychom potom v osmém rámcovém programu e, použít nové inovativní prvky. Kolegové, i vy jste hovořili o malých a středních podnicích, je důležitá jejich lepší podpora, je třeba snížit byrokratickou zátěž. Já jsem několik desetiletí pracoval jako vědec a podporuji tento cíl. Je to skutečně důležité. Mám otázku. Strategie 2020 eh, vidí celou řadu nových úkolů a závazků. Dnes dopoledne jsme hovořili s komisařem Tajánem a ten pohovořil o prohlubování hospodářské a průmyslové spolupráce. Jenom tak můžeme čelit klimatickým změnám a dosáhnout našich cílů, které jsme si vytyčili v této oblasti, v oblasti snižování emisí CO2. Chci se zeptat, jak je možné realizovat cíle inovace a vědy v osmém rámcovém programu. Děkuji. Kolegyně Ek. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko, za to, že jste zavítala do našeho výboru a za to, že s ním udržujete velmi těsné kontakty. My si toho velice vážíme. A jak vidíte z dlouhého seznamu otázek, eh, kolegy a kolegyně eh, velice zajímá vaše portfolie, což si myslím, že je dobrý předpoklad další spolupráce. Chtěla bych se vás zeptat, jak eh, chcete udržet ten znalostní trojuhelník vzdělávání, výzkum a inovace. A když se tak pracuje tvrdě na E, snižování byrokratické zátěže, tak bych vás asi nemusela žádat o to, abyste z trojuhelníku udělala čtverec, ale možná, že nějaké e, projekty, nějaké ukázkové projekty, věci, které se e, týkají třeba zadávání veřejných zakázek a využití dalších nástrojů, aby se demonstrovaly, ukázaly přednosti nových technologií, aby se ty nové technologie dostaly na trh. A pak je další věc, jak při přitáhnout mládež, jak zajistit zájem mladých lidí. Eh, strategie 2020 eh, bude eh, samozřejmě uskutečnitelná pouze tehdy, když budeme mít dost lidí a těch lidí ubývá, takže budeme se muset v tomhle směru více snažit. Tak, napřed pan Rybik. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, děkuji vám za to, že se znovu popřemýšlelo o prioritách a že se přehodnotili. To je také cíl nové legislativní periody, že se udělá bilance a podíváme se na to, jaké výzvy nás čekají. Během minulého funkčního období kde se často hovořilo o snižování byrokratické zátěže, vytvořili program, takzvaný program Eurostars pro eh, malé střední podniky, které jsou intenzivně činné v oblasti bádání, je to zpravodáno v rámci Eureky, tak abychom mohli oslovit rychle mnoho malých podniků, aby se rychle rozhodlo a aby peníze, likvidní prostředky byly podnikům rychle poskytnuty, protože právě malé podniky nyní mají velké problémy se získáváním úvěru a bonita těchto podniků není příliš velká a jenom bádáním a inovací v podstatě mohou vytvořit nové, nová pracovní místa. To za prvé. Za druhé potřebujeme lepší mezinárodní spolupráci Dovedete si představit, že zajistíme také mezinárodní výměnu vědců mezi univerzitami tohoto eh, světa. Já jsem byl nedávno v zemích Perského zálivu, tam vznikají na zelené eh, louce nové univerzity, také v Číně vzniká nějakých 15 nových univerzit. Celá řada studentů studuje mimo Čínu Nemohli bychom zde také zahájit nějaký mezinárodní program výměny vědců a udělat příslušné smlouvy a poslední bod výzvy osmého rámcového programu. Domnívám se, že jedno z témat by bylo zemědělství. Zde bychom měli strukturovat eh, balíček 50 miliard eur. Týká se to z dravých potravin, Eh, z zdravých nápojů, čisté vody i zdravého krmiva. To je výzva pro budoucnosti, protože eh, eh, počet lidí na zemi přibývá, zatímco počet země, množství zemědělské půdy klesá. Je to nová výzva, také výzva v oblasti obnovitelných zdrojů energie, obnovitelné zdroje energie, zemědělství a potraviny. To je velká výzva. Další téma je energetická účinnost. I zde bychom potřebovali balíček 50 miliard eur, abychom eh, měli rentabilnější energii pro naše spotřebitele. Děkuji, paní Guterres. Nyní má možnost položit svoji otázku. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní komisařce za to, že je mezi námi. Já vím, že vaše úloha není lehká protože vstoupíme do neklidného období. Rozpočet pro výzkum v krizovém období bude vlastně znamenat, že každý se bude snažit eh, snížit tento rozpočet a bude třeba obhajovat finanční výhledy. Já velmi hájím eh, generitelství pro výzkum a komunitární výzkum. stojíme před eh, celou řadou hrozeb, ale chci vám položit otázku. Generální ředitelství pro výzkum má úžasnou strukturu, program spolupráce, mobilizující lidské zdroje. Na, nesmíme zapomínat eh, na to, že existuje celá řada programů, které nebudou vlastně znamenat lidské zdroje, protože takové lidské zdroje by měly zlepšovat eh, evropskou konkurenceschopnost. A já vám říkám, kdyby Beatles s dvěma kytarami, basovou kytarou a bicími zdokonalili, zlepšili, zkvalitnili moderní hudbu, tak bychom měli postupovat stejně. Asi nebudeme používat stejné nástroje. Bude to za použití jiných nástrojů, za nástrojů, které máme k dispozici. A pokud jde o rámcový program 8, tam není řeč o spolupráci. A spolupráce nemá tu váhu, jakou by měla mít, tak se vás ptám, jaké máme možnosti, jaké formy, jak můžeme inovovat, podobně jako Beatles v hudbě jak začlenit výzkum uvažovali jste o skutečných možnostech inovace v rámci inovací, aby došlo k mobilizaci evropských zdrojů Děkuji a nyní má paní komisařka možnost, aby odpověděla na otázky, které byly nejrůznějšího charakteru a snad v rozumné době tak učinit. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Když bych mohla začít eh, od konce, hovořila paní Gutierrez Cortines. Já naprosto souhlasím v tom, že potřebujeme inovace i na úrovni DG a mohu vám říct, že my všichni, včetně mě, eh, se snažíme eh, v generálním ředitelství princip inovace zavést Pokusím se řešit ty otázky tak, jak je tady mám před sebou. Nejprve eh, ten cíl 3%. Hodně lidí se na to ptá a já vím, že některé členské státy mají velké obavy s tím spojené, i když je to rozdělené do dvou částí, 1% a 2%, mluvila o tom řada z vás. A máme trošku problémy s těmi dvěma procenty a také eh, otázka soukromého invest, soukromých investic. Tady jsou specifické důvody u různých členských států, budeme se tím zabývat. Nicméně si myslím, že by eh, se mělo říct, že u toho cíle 3% teď již eh, spolupracujeme s členskými státy, protože ty si budou stanovovat své vlastní cíle a ty 3% nepředstavují nějaké jedno řešení pro všechny. Různé členské státy vycházejí z různých výchozích, výchozích pozic a proto to tak musíme také zohlednit. A velké státy, které zatím cíle nedosáhly, musíme podpořit, aby tak učinili. Takže moje jednotlivá oddělení jsou e, s, ve velmi těsném kontaktu v posledních týdnech s národními orgány, aby jim pomohli určit určit, jaké národní cíle by byly pro ně nejpřiměřenější vzhledem i k jejich vlastní představě o budoucnosti a vzhledem k jejich konkrétním podmínkám. Takže jde o to mobilizovat se na evropské úrovni pomocí i národních cílů, které by zohlednily národní specifika. A teď ještě označení původu, to je něco nového, měla bych o tom hovořit. Já jsem vytvořila takový panel expertů a samozřejmě má e, oddělení e, v rámci DG a také e, v rámci generálního ředitelství pana komisaře Tajányho a z DG rozpočet. Společně hledáme tedy systém ukazatelů a návrhů, abychom došli k tomu, co by mělo být přiměřené. Ale abychom se na to mohli podívat nezávisle, jakoby vně komise jsem vytvořila ten panel expertů, který nám bude radit. On se sestává z ekonomů a také z e, pracovníků v oblasti inovace e, v podnikání napříč Unii. Není to nějaký reprezentativní orgán členských států jako takový, nicméně je to nezávislý orgán, který e, jehož práce vyústí v návrh ukazatele právě inovačního stupně. My jsme prostě prostě nikdy neměřili, co e, dostáváme jako výsledek a proto tedy tento panel vznikl, aby tento ukazatel e, byl e, definován. Jde tedy o informace ohledně výdajů na výzkum. No, potřebujeme se Eh, také poradit a zjistit, proč se soukromý sektor nepodílí na investicích a eh, potom také eh, se pobavit o přístupu ke kapitálu, pro, o otázku práv duševního vlastnictví, zase Eh, všichni mají své vlastní představy, záleží na tom, z jakého sektoru jsou. Ty jednotlivé představy se musí eh, vzít v úvahu. Very interested in on innovation because Eh, to si musíme uvědomit, protože tady je ještě jedna věc, to se netýká specificky mé oblasti, tady už to vlastně zasahuje do oblasti pana Barniera a on je velice oddán tedy eh, této tematice. Vznikla pracovní skupina, my se všichni budeme v rámci těch našich oblastí, za které jsme zodpovědní, zabývat tím, co je třeba dělat. Eh, takže Výzkum a inovace mají už svůj plán, je to velice ambiciozní plán, jde dál než kdykoliv předtím a lidé prostě eh, by měli mít pocit, že se k tomu mohou připojit. Poté, co tento plán bude opravdu černý na bílém, eh, tak eh, vznikne vlastně plán pro ty všechny ostatní oblasti a pak se bude realizovat v jednotlivých sektorech a to je velice důležité. Nejde o to, eh, abychom táhli věci stále stejným způsobem. Business as usual není naše heslo, hovořila jsem o tom. My budeme pracovat průřezově s ostatními komisaři. Veřejné zakázky, to je další důležitá oblast. Tady budeme muset spolupracovat samozřejmě se členskými státy. To platí i pro transfery technologií a výzkum a infrastruktura e, výzkumná v některých členských státech, tady se o tom hovořilo. Všichni se mnou o tom hovoří, především z těch nových zemí, a komisař Hahn o tom má velice velký zájem. On sám byl výzkumným pracovníkem, zná ty problémy a musím říct, že má velký balík eh, peněz, nějakých 5 miliard eh, pro výzkum a my se musíme zabývat tím, jak tyto prostředky použít dobře, tak, abychom pomohli výzkumné infrastruktuře v členských státech. Toto bude také velice důležité. Hodnocení projektů, zpětná vazba a e, hodnocení. Je to velice, velice dobré, že můžeme slyšet e, slova o spravedlnosti a profesní e, kvalitě těchto hodnocení. Musíme být nicméně i nadále velice bdělí. Přístup k financování malých a středních podniků, to je něco, na co se dívám v těch prvních návrzích programů na další období. Malé a střední podniky tam budou mít svůj díl, buďte si tím jisti. Pokaždé, když se setkávám eh, s lidmi z eh, průmyslu, tak jsou to zástupci nejrůznějších eh, firm, od těch malých až k těm obrovským globálním hráčům. Všichni začali z ničeho a všichni si uvědomují, že malé a střední podniky potřebují pomoc. Měla jsem velice dobré setkání s předsedou Evropské investiční banky minulý týden a zmínila jsem tuto otázku, protože prostřednictvím EIF se zabývali odpovědností za sdílení rizika. To je formulka, která je velice úspěšná. Já jsem s ním hovořila o možnosti zabývat se e, tím, co by EIF pro nás mohlo v oblasti malých a středních podniků dělat, protože e, to, co se odehrává teď s RSSF, je, že se skupina firm sloučí proto, aby vytvořila společný větší projekt v oblasti infrastruktury. A možná, že bychom se z tohohle mohli nějak poučit prostřednictvím nějakého nového nástroje. Ohledně jednodušení, tak musím říct, že velice E, ráda slyším to, co tady zaznělo z úst pana Odyho ohledně společné práce e, vašeho výboru a výboru pro rozpočtovou kontrolu. Já v tomhle směru pracuji již posledních deset let a vím, že tady vždycky je určitý odpor vůči zjednodušení. Ano, musíme si vždy zajistit, abychom měli vždy e, opravdu zdravý finanční základ a aby e, peníze evropských daňových poplatníků byly využity e, správným způsobem a způsobem efektivním. Takže opravdu budu velice stát o informace o výsledcích práce této pracovní skupiny. Ohledně komunikací, tak my prostě e, se snažíme o konsistentnější výklad pravidel, e, o zjednodušení přístupu pro malá konzorcia a e, registrace jednotná a pro jednou. A o nástrojích a jejich zjednodušení, tak samozřejmě je třeba se opravdu bedlivě zabývat tím, co funguje a co ne. A myslím, že v tomto směru už máme, budeme mít tedy, pardon, po letní přestávce konkrétnější pohled. A ještě něco, potřebujeme opravdu eh, viditelné modely. Já už jsem o tom hovořila trošičku z odlišného pohledu, když jsem tady byla na slyšení, ať jdu kamkoliv, tak firmy říkají, my nemůžeme sehnat vědce, my prostě nemůžeme sehnat inženýry, nemůžeme je najít. Co se dá dělat? Můžete hovořit vy s členskými státy, můžete se pokusit, aby se v těch členských státech zajistila větší spolupráce s univerzitami, aby se tady zviditelnili určité modely pro mladé lidi, aby se mladí lidé zapojili do výzkumu. Takže já s generálním ředitelem eh, do dopracovávám komunikační strategii a chci eh, tyto věci samozřejmě zviditelnit. Chci zviditelnit ty vycházející hvězdy, které vyhrály vyhrály různé ceny pro mladé výzkumníky a také chci zviditelnit více evropské držitele Nobelovy ceny. Sociální inovace, další téma. Je to velmi důležitá oblast. Omlouvám se, že jsem to do toho seznamu původně nezapracovala ne snad, že bych nechtěla, ale snažila jsem se to všechno zestručnit, aby to zase nebylo až tak obsáhlé, ten můj projev. Ale sociální inovace je nesmírně důležitá. Když hovoříme o sociální inovaci, tak nemluvíme o jednom či dvou aspektech. Je to průřezové téma. Takže musíme zjistit, jak nejlépe stanovit priority v oblasti uh, Eh, sociální inovace v rámci toho plánu výzkumu a inovací a bylo by asi docela užitečné, pane předsedo, kdybychom se dozvěděli, zdali členové vašeho výboru mají v tomto směru nějaké specifické příspěvky, eh, rady a tak dále protože za předsedy eh, Rosa již v minulém období se začalo se sociální inovací, nicméně je to stále ještě nová oblast a inovace tam patří. Takže potřebujeme institucionální konsensus, abychom tady měli správnou rovnováhu mezi riziky, náklady, výstupy a můžu říct, že se velice těším na další návštěvu v vašem výboru, abychom se ještě pobavili o zjednodušení. Myslím, že je také důležité se podívat na e, případnou revizi finančního nařízení koncem května. Komisař Levandovský byl e, ochoten velice bedlivě naslouchat e, potřebám, o, potřebám simplifikace. Takže ochranné známky, práva duševního vlastnictví. Tady musím říct, že si všichni uvědomují, že potřebujeme nějaký unijní typ ochranné známky. A komisař Barnier je připraven v tomto postoupit ku předu, ale budeme muset přejít tu poslední překážku. Je to jeden z mých komisařů v té naší pracovní skupině. Budeme na tom velmi pracovat. Myslím, že politika založená na vědě, to je něco, o čem jsem hovořila ve svém úvodním slově. Více těch projektů předváděcích, to je již v programu na rok 2011, více technologických transferů, přístup k malým a středním podnikům, strategický výzkum a k financování. Pan Rubik tady zmínil, jednu věc, myslím, že už jsem na to odpověděla. Řekla jsem, že pracuji s Evropskou investiční bankou, abychom se pobavili o tom, do jaké míry nám mohou pomoci. Projekt EGIP e byl rovněž zmíněn hned z kraje, já jsem v něm aktivně zapojena a především v velice důležité otázce jeho financování. Budu vás plně informovat o vývoji. Od samého počátku ale když jsem se začala tímto tématem zabývat, tak musím říct, že veškerá práce, kterou jsem udělala, a veškerý tlak, který jsem vyvíjela, bylo směrem k vytvoření udržitelného finančního základu. Je to prostě projekt, který eh, je velice průkazný a Fouze eh, je tedy prokázatelně tímto projektem ukázána jako čistý, bezpečný a účinný prostředek eh, mimo jiné boje proti klimatickým změnám. Myslím si, že ty potenciální výsledky jsou obrovsky důležité pro všechny. Takže evropské členské státy a Evropská komise jsou E, oddány tomuto projektu. Teď ovšem tady jsou zvýšené náklady, prognozy zvýšených nákladů a my potřebujeme zajistit, aby ten projekt byl na rozumném a zdravém finančním základě. Počátkem května vyjde sdělení komise k tomuto projektu a samozřejmě, že se tím bude zabývat i Rada pro hospodářskou soutěž a můžete být ujištěni v tom, že já a má oddělení pracujeme velice těsně spolu s komisařem pro rozpočet, abychom našli řešení, které by nebylo krátkodobým řešením, ale řešením na skutečně dlouhou dobu. Takže to potřebujeme diskutovat tady v našem výboru s Evropským parlamentem obecně a také s radou. Děkuji, pane předsedo. darf mich bedanken, Frau Kommissarin. Děkuji vám, paní komisařko, za všechny vaše informace, za to, že jste přišla mezi nás a přeji nám všem nadále dobrou spolupráci. Kolegyně a kolegové, tímto končím toto zasedání. Byl bych rád, kdybyste rychle opustili tuto místnost protože se bude pokračovat schůzkou koordinátorů a půjde to rychleji, pokud tuto místnost opustíte skutečně rychle.